Takže vážení kolegové, poprosím vás, abyste se usadili. Jak víte, máme tady dnes společné zasedání výboru Econ a Libe. Děkuji Klodovi za to, že nám přenechal část vašeho času. A jak víte, jsme tady proto, abychom projednali návrh na námitku a obecně nový akt přenesené pravomoci na základě nové směrnice o praní špinavých peněz a navrhuje se, aby se Sri Lanka, Trinidad a Tobago doplnili na seznam vysoce rizikových zemí. Já chci přivítat generálního ředitele, generální ředitelku z komise Týnu stol Jak víte, máme tady zástupce všech tří dotčených zemí za Tunisko. Je tady pan Mohamed Rida Čalgum, ministr financí Tuniska. Máme tady také Sabrivač Topil, tajemníka pro zahraniční věci a v tuniské delegaci. Máme za také Ridny Pereru za Šrilanku a Torny Connelly velvyslankyni Trinidadu a Tobaga. Na pódiu máme málo míst, takže se budeme muset posunovat. Nyní je tady ministr financí Tuniska. Víme, že paní komisařka Jourová tady dnes večer nemůže být, ale dostali jsme prohlášení, paní komisařky a musím říct, že toto prohlášení ukazuje, že jsme měli pravdu, když jsme upozornili na zahrnutí Tuniska na seznam, nejenom proto, že je tady ten důvod, který všichni známe, což jsou úzké vazby na Evropskou unii, strategický význam Tuniska, úloha jakéhosi vzoru pro právní řád, pro demokracii v regionu Magrebu, ale konkrétně také proto, že zařazení Tuniska na seznam je jednoznačně důsledek nějakého si nešťastného časového překryvu. Jde tady v nějaký proces mezi Gafidem a komisí a my si musíme být vědomi toho, a v tom prohlášení to také je, že Tunisko se opravdu snaží v oblasti legislativy proti praní špinavých peněz. A opatření, která byla přijata v posledních letech a zvlášť v měsících, v některých případech i týdnech, a také jednoznačný akční plán e, pokrývá také zbývající věci. Je to tedy specifická situace, musíme ji řádně posoudit také proto, že chceme, aby komise měla možnost autonomního vyhodnocení. Je proto opravdu dobré, že může proběhnout tato debata a je také dobré, že takováto diskuze a výměna názorů může proběhnout i s ostatními dvěma zeměmi, které se dotýká. Nicméně víme, že jsme tady proto, že tady máme tu specifickou situaci v Tuniska. Claude, prosím, chcete něco dodat? Ano, mnohokrát děkuji, Roberto. Omlouvám se, kolegové, že jsme začali pozdě, ale teď se to pokusíme dohnat. Takže za prvé, je to organizační připomínka? Pane Virgasi, já vím, že vy něco chcete říct. My jsme dostali zprávu o těch koordinátorech. Jestli můžu, poprosil bych, protože o tom, co jste chtěl vy, budeme mluvit po tomto slyšení. Ještě se k tomu dostaneme. Děkuji. Pokud eh, o tom nevíte, jde o zasedání, které má proběhnout po tomto zasedání, k tomu se dostaneme. Takže nejprve si vyslechneme zástupce generálního ředitelství JUST, paní Kristinu Stolu, potom zástupce Tuniska, Šrí Lanky a Trinidadu. Držte se prosím krátkého časového limitu. Je to nejenom proto, že jsme si všichni vědomi, o co vlastně jde v této debatě. Mluvilo se o tom i na jiných místech. Takže začneme paní Stolou, která má pět minut. Za komisi, prosím. Vážení poslanci, vaše excelence, mnohokrát děkujeme za to, že máme příležitost projednat tento akt přenesené pravomoci. Mikrofon je zapnutý. Já vítám skutečnost, že v této věci i nadále jednáme s Evropským parlamentem. Obě naše instituce uznávají, že boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu musí být prioritou. Souvisí to také s úlohou směrnice proti praní špinavých peněz. Evropská komise a Ruský parlament mají stejné priority, pokud jde o revizi směrnice a já také se zájmem očekávám vaše hlasování o dohodnutém textu, které ještě proběhne. Seznam třetí zemí podle článku 9 směrnice hraje důležitou roli v rámci směrnice a jak bylo řečeno, dostali jste prohlášení komise k této věci, které parlamentu poslala paní komisařka Jourova. A já chci zúraznit některé klíčové věci z tohoto prohlášení. Zajména pokud jde o Tonusko, protože tato země byla v popředí, eh, pokud jde o přípravu návrhu usnesení. Chci přivítat skutečnost, že je tady ministr financí Tuniska, pan Šalgun, a také jeho excelence velvyslance Šri Lanky a Trinidadu a Tobaga. Po dvou a půl letech pečlivého sledování, konzultací a návštěv v listopadu 2017 členové eh, skupiny pro finanční záležitosti dospěli k závěru, že tyto země, Šri Lanka, Trinidad a Tobago a Tunisko, stále ještě trpí strategickými nedostatky v boji proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Evropská komise se zúčastnila těchto jednání v FATF společně s členskými státy EU. Tyto strategické nedostatky jsou velice závažné a týkají se několika klíčových oblastí. Nedostatky byly v Tunisku zjištěny především ve vztahu k dohledu nad finančním sektorem, regulaci a dohledu nad nefinančním sektorem, ve vztahu k transparentnosti skutečného vlastnictví, což je samozřejmě klíčová věc pro parlament, také pokud je o kapacitu eh, zpravodajské jednotky, informační jednotky, eh, finančních sankcí zaměřených proti terorismu, pokud je o sledování sektoru neziskových organizací, Eh, z pohledu financování terorismu a také pokud je o zacílené sankce, které jsou zaměřené na šíření financí. Jde také o strategické nedostatky v celé řadě různých oblastí v Trinidadu a Tobagu a Šrí Lance. Tyto nedostatky uznaly tyto tři země, které se na vysoké politické úrovni zavázaly, že to budou řešit, a to na základě akčního plánu dohodnutého s FATF. Tyto země proto FATF zařadil na šedou listinu. Na základě přehodnocení informací, které jsou k dispozici, Komise 13. prosince přijala akt přenesené pravomoci, kterým se přidávají tyto tři země na seznam EU vysoce rizikových třetích zemí v souladu se svou povinností podle článku 9 čtvrté směrnice proti praní špinavých peněz. Dnes Rada vyslovila souhlas s tímto seznamem komise. Komise vítá závazek Tuniska na vysoké politické úrovni a bere na vědomí také opatření, která byla v nedávné době přijata, která znamenají, že tato země se vydala na správnou cestu směrem k implementaci akčního plánu dohodnutého s FATF. Konkrétně komise bere na vědomí, jak bylo také zúrazněno nedávna nedávné schůzce s FATF, třeba 11. ledna v Petěrburgu, že Tunisko podniklo kroky, již cílem je zajistit finanční sankce, režim finančních sankcí zaměřených proti terorismu a také eh, půjde o odpovídající sledování finančního sektoru. Komise je proto připravená intenzivnit pomoc pro Tunisko při implementaci zbývajících bodů akčního plánu. Máme seznam expertů, které můžeme vyslat v poměrně krátké době, jakmile Tunisko předloží žádost o pomoc. Evropská unie a Tunisko mají eh, vztah, partnerský vztah a úzkou spolupráci. Evropská komise proto bude spolupracovat, aby mohla zajistit, že zjištěné nedostatky budou napraveny a Tunisko potom bude možné urychleně vyškrtnout ze seznamu FATF a ze seznamu EU. Připomínám také závazek komise provést autonomní hodnocení s výhledem na implementaci článku 9 čtvrté směrnice. Tunisko je prioritní země, je to země strategického významu a bude znovu vyhodnocena co nejdříve v roce 2018. To je z mé strany vše, času máme málo, ale ráda odpovím na otázky. Děkuji. Děkuji, děkuji, že jste dodržela časový limit. Doufám, že to dokážu všichni ostatní. Ani se obracím na ministra financí, aby nás seznámil s tunickou situací. Opět ne více než pět minut. Děkuji. Dámy a pánové, to první, co bych rád v tuto chvíli udělal, je poděkoval jménem naší vlády oběma vašim výborům a celému Evropskému parlamentu za to, že jste nás přizvali na své společné jednání, abychom zde mohli hovořit o tom, co jsme udělali proti praní špinavých peněz a proti podpoře teroristických eh, a proti teroristickým organizacím, což jsou v podstatě dva neduhy, kterými opravdu velmi trpíme. Chci říci, že my jsme byli opravdu konsternovaní když jsme viděli v té příloze, že Tunisko je považováno za zemi vysokého rizika, extrémně vysokého rizika, protože my jsme opravdu na všech úrovních, i na té nejvyšší politické úrovni, i také na uh, úrovni GAFIT udělali opravdu všechno pro to, aby tomu tak nebylo. My jsme opravdu udělali všechno pro to, abychom byli součástí té prohloubené kontroly, stejně tak jako všechny ostatní uh, státy. Hovořili jsme o tom v Bahrajnu, hovořili jsme o tom v Petěrburgu a vlastně na všech těchto jednáních jsme vyjádřili vůli bojovat proti těmto problémům. Protože tady bojujeme opravdu proti smrtelnému fenoménu, kterým trpí celý náš region. A tady posílení našich armád musí jít ruku v ruce také se snahami o přerušení finančních toků, které podporují tyto teroristické útoky. A tady hovoříme samozřejmě o opatřeních, která jdou proti těmto organizacím. Je mi jasné, že Evropská unie se snaží samozřejmě chránit své území proti těmto teroristickým eh, organizacím. Nicméně to, co nám připadá nespravedlivé, je to, že Tunisko je součástí tohoto seznamu na základě automatizovaného systému, aniž by byly zohledňovány ty výsledky, které jsme dosáhli a toho pokro- ten pokrok, kterého jsme dosáhli. To znamená, že my jsme opravdu se zavázali tyto cíle plnit a snažíme se udělat všechno pro to, abychom jich dosáhli také. Opravdu všech cílů. Omlouvám se tady, že hovořím tak rychle. Já samozřejmě a my samozřejmě chápa, chápeme obavy Evropské unie, našeho prvního partnera. Víme, že má, Evropská unie má obavy z těchto finančních toků. Nicméně to, co považujeme za nespravedlivé, je to, že Tunisko je součástí tohoto seznamu a na ten seznam se dostalo na základě automatického, automatizovaného systému, aniž by byly zohledněny všechny pokryky a cíle, kterých se nám podařilo již dosáhnout. To znamená, že my se tady samozřejmě snažíme, snažíme plnit své závazky. Hovořili jsme o tom už mnohokrát. A kromě toho chci říci, že Tunisko je vnímáno a vždy bylo vnímáno jako jurisdikce, která chce spolupracovat. A v rámci naší skupiny jsme také hovořili, nebo vlastně v rámci eh, GAFT eh, nebo na webových stránkách FATF je v podstatě eh, ta informace aktuální. To znamená, my se ptáme, nebo v podstatě tady vyvstává ta otázka, jak jaké nástroje, jaká opatření jsme už my přijali v rámci tedy té zprávy. Já eh, chci říct ještě jednou, že naše vláda se zavázala plnit své cíle a chceme plnit naše cíle. Také jsme si stanovili celý jasný časový harmonogram, v rámci něhož chceme plnit samozřejmě vše, co si stanovilo FATF, protože víme, na čem se dohodli odborníci v Petěrburgu a také v rámci jiných setkání. 5. ledna jsme například zveřejnili vládní dekret, který se týká podstatě blokování, zmrazování eh, kapitálu, o němž víme, že patří teroristickým organizacím. Taky se nám podařilo odhalit personální buňku jedné z teroristických eh, organizací. Podařilo se nám opravdu zanalizovat a identifikovat také nové struktury teroristických organizací a taky se nám podařilo tedy v této oblasti jednat. Kromě toho máme také nové, novou skupinu, která se právě, která se zabývá právě finančními toky směřujícími k teroristickým organizacím a kromě toho se nám také daří eh, měnit legislativu. To znamená i co se týče například živnostenského rejstříku, obchodního rejstříku, tady dochází k, eh, ke změnám. Eh, máme nová pravidla a novou legislativu, která má právě zabránit praní špinavých peněz. To znamená, že se nám podařilo také rekvali si vlastně rek klasifikovat eh, různé trestné činy. To je vše, co, eh, čeho jsme dosáhli mimo jiné tady v roce 2017. To znamená, to je vše, co je třeba zní také v souvislosti s tím aktem přenesené pravomoci. To znamená, to, co nám bylo vytýkáno, to se snažíme v každém případě lepšit. Máme tady samozřejmě ta doporučení od FATF a více jak 17 z těch 40 se nám už podařilo splnit. A co se týká týče eh, zmražení těch eh, kapitálových toků teroristických organizací, tak eh, tady se nám také podařilo splnit většinu, většinu doporučení toho čtvrtého nařízení Evropské unie. Máme tady už zcela jasné hmatatelné výsledky naší práce. A tak, jak jsem eh, sám už několikrát eh, řekl, nám se podaří do konce tohoto roku splnit všechna doporučení. Evropská unie říká, že tady vlastně ten hodnotící mechanismus eh, nefunguje v těch třetích zemích. Nicméně se ptám, protože tady se hovoří o té prohloubené o tom prohloubeném kontrolním systému. Ale to samozřejmě může hodně ovlivnit a ovlivňuje už 80% naší obchodní výměny, všech našich jaksi obchodních, eh, obchodních kontaktů. To znamená, to všechno kromě toho přichází ve chvíli, kdy se Tunisko snaží zlepšit svoje strategické eh, vztahy s Evropskou unii, snaží se samozřejmě co nejvíce prohlubovat také obchodní vztahy a je to také chvíle, kdy Tunisko eh, podstatě, nebo ev, kdy Evropská unie sama uznává v rámci strategické spolupráce to, že Tunisko je jednou z prvních zemí, nebo vlastně první zemí v regionu, které se podařilo základní pravidla pro tuto strategickou spolupráci splnit. Takže já chci říci, že pro naší vládu je v každém případě absolutní prioritou ještě do konce prvního čtvrtletí opravdu splnit všechny závazky, strategické závazky, kterým jsme se zavázali. A my jsme naprosto přesvědčeni, že ty deficity, které v tuto ještě chvíli máme v oblasti praní špinavých peněz, prostě zlepšíme, vyřešíme a my jsme se k tomu zavázali a uděláme to, uděláme to ale pro, prosíme také vás, abyste opravdu udělali všechno pro to, abychom nebyli součástí tohoto seznamu, protože to samozřejmě zcela zásadně ovlivňuje naše bilaterální vztahy a samozřejmě historie ukáže, jak se nám to podaří. Děkuji, děkuji. Pan Pereira, prosím. Děkuji. Děkuji. Sri Lanka a Evropská unie se těší opravdu srdečným vztahům. Já se vám omlouvám ještě předtím, než eh, začnete hovořit, tak chci říci, že se vám jaksi omlouvám, že nesedíte tady s námi u toho řečnického pultu, jenom se nám to organizačně nepodařilo eh, zařídit, ale samozřejmě, že to nemá vůbec vliv na vaše postavení. Sri Lanka a Evropská unie se těší srdečným a velmi úzkým intenzivním vztahům. Naš setkáváme se opravdu velmi často a intenzivně. Jenom před deseti dny se naši zástupci setkali. To to znamená, že zástupci obou stran se velmi často setkávají. Přednedávnem u nás byli také zástupci Evropské unie. Eh, delegace ze Sri Lanky také nedávno byla v Evropském parlamentu v Bruselu, tak aby se tady mohla účastnit v podstatě takové poznávací cesty i v souvislosti tedy s financováním a vytvářením rozpočtu jednotlivých eh, výborů a skupin. To znamená, že tady hovoříme o setkávání na velmi vysoké úrovni. Proto a to vše se se v podstatě odehrává s cílem vytěžit co nejvíce z té technické spolupráce na nejvyšší úrovni. To znamená, že my jsme opravdu velmi rádi, že jsme byli přizváni i na to, to společné jednání těchto dvou výborů a děkujeme tady velmi za pozvání. Paní předsedové, na plenárním schromáždění v Buenos Aires eh, v říjnu 2017 Sri Lanka společně s jinými zeměmi hovořila o těch deficitech, které v tuto chvíli existují v oblasti praní špinavých peněz. Hovořilo se také v podstatě o tom dokumentu, který byl schválen 3. listopadu v roku, v roku 2017. V rámci rozhodnutí EFA FATF se Sri Lanka zavázala splnit, to znamená přijmout úplně všechna možná opatření k tomu, aby vyřešila své deficity, tak aby eh, mohla jednat v souladu s, tou, s tím nařízením o praní špinavých peněz a podpoře teroristických organizací. RCIFG se poté také samozřejmě eh, zavázalo a vytvořilo eh, akční plán pro Sri Lanku. Sri, Lanka, Sri Lance se už od té doby podařilo opravdu splnit velkou část těch doporučení. Je velmi důležité, že máme národní koordinační skupinu, jejímž úkolem je monitorovat plnění těchto cílů. Vláda Sri Lanky dělá všechno proto, aby spolupráce mezi Evropskou unii a Sri Lankou byla plodná a aby tyto cíle byly byly plněny. Víme, že Evropská komise zareagovala na rozhodnutí FATF v rámci své delegace, kterou vyslala do Sri Lanky a dalších dvou zemí. Jsme si vědomi toho, že tady máme tedy přílohu, na níž, eh, v níž je seznam zemí, které ještě stále nesplňují všechna doporučení nebo nejdůležitější předpoklady. Je velmi důležité nicméně, aby Evropská komise sama tyto země hodnotila a ne pouze opakovala rozhodnutí výboru FATF, protože se tady poté hovoří o těch vysoce rizikových třetích státech. V podstatě se tady identifikují jurisdikce, které vykazují opravdu velmi velké deficity právě v oblasti praní špinavých peněz a boje s terorismem. Pani, páni předsedové, chci říci, že naše vláda a náš stát se opravdu zavazuje k tomu, že udělá všechno proto, aby jednalo v souladu s mezinárodními závazky. Děkuji. Nyní eh, dám slovo velvyslanci Koleno Konolovo, který zde zastupuje Trinidad a Tobago. Děkuji mnohokrát. Dámy a pánové, vážení poslanci, vážené poslankyně, chci se věnovat na základě eh, delegovaného eh, nařízení z roku 2016 a dalších, které doplňují evropské směrnice Evropského parlamentu a Evropské rady, které se vztahují na přidání Trinidadu a Tobaga na seznam eh, vysoce rizikových zemí, co se týče boj proti špaň, praní špinavých peněz. Trinidad a Tobago eh, si uvědomuje, že eh, existují problémy, které se pojí se špina, s praním špinavých peněz, financování te, terorismu a tak dále. Eh, je potřeba jasně pracovat na mm, úkolech, které se stanovala mm, takzvaná task force pro boj se všemi těmito fenomény. Došlo také k obrovskému zlepšení eh, technické schody. My jsme první zemí v, eh, v té task force celého Karibiku, který, která prochází eh, procesem vzájemného vyhodnocování. My jsme se přidali do FATIVu, což je vlastně zkrátka pro eh, tuto task force a my klademe přímý důraz na eh, systémy e-mail CMF. První zpráva tohoto vzájemného vyhodnocení byla zveřejněna v roce 2016 a zase se eh, zaměřilo na potřebu věnovat se eh, některým procesům, jako je například eh, přeskumu mezinárodního spolupráce, mezinárodní spolupráce FATIVu. Tlumočníci se omlouvají, ale my z technických důvodů nemáme tenhle text k dispozici písemně. A protože to čteno velmi rychle, nedá se to prostě stíhat všechno. Potom následovalo tedy eh, období ehm, pozorování. Po eh, jednoletém ehm, eh, období pozorování se ukázalo, že Trinidad a Tobago zvýšilo tedy svou efektivnost, co se týče například vnitrostátní koordinace, práce na preventivních opatřeních a využívání finančního spravodajství. Eh, jasně jsme také prokázali, že politická scéna je zavázána mm, všem cílům Fativu, tak abychom tedy odstranili všechny strategické nedostatky. Akční plán eh, vymezuje řadu tedy mm, milníků, které je potřeba mm, v rámci eh, předem stanovené doby naplnit. my e, i nadále tedy spolupracujeme jak s tím FATF, tak CFATF na naplňování těchto cílů. Jde tady taky samozřejmě o to, abychom doplnili svůj legislativní rámec na základě um, potřeb specifických pro našich zemi. My i nadále tedy budeme pokračovat v odstraňování nedostatků. V tuto chvíli to prochází eh, parlamentem. Tady samozřejmě jde třeba o pozměňovací návrhy týkající se eh, zákonů v boji proti terorismu. Eh, tady se ku příkladu posiluje preventi, preventivní mechanismus, tak aby se, jsme se mohli zaměřit na cíleně tedy na zdroje financování terorismu. Kromě toho zde vzniká lepší platforma pro přispívání ze strany Trinidadu a Tobago pro boj proti eh, globálnímu terorismu. Eh, teď nás nadchází mm, eh, debata v, ve sněmovně a tam budeme vlastně zase hovořit o poskytování vzájemné asistence v boji proti daňovým podvodům. tady vlastně jde o to, abychom eh, rychle byli schopni identifikovat ty, kteří se dostali na eh, náš seznam. Samozřejmě jde také o seznam eh, přestupků a trestních činů, které se týkají praní špinavých peněz mm, tak, aby bylo možné co nejrychleji postoupit k soudnímu řízení a aby toto soudní řízení proběhlo co nejrychleji. Trinidad a Tobago taky mm, má několik nových návrhů zákonů, My jsme s jednou pěti zemí, které eh, pracují na tomto eh, dokumentu schody. Je to tedy tento eh, compliance dokument toho takzvaného FATF a opět jde o to, aby se vyhodnocovala konkrétní rizika, která tedy souvisí s danou jurisdikcí. Dokument zhody se opět zaměřuje na to, nakolik země naplňuje eh, tyto stanovené cíle a postupy stanovují. Můžete prosím přistoupit k závěrům, říká pan předseda. Ano, za minutu. Ještě máte jednu, dvě věty. V podstatě nám hlavně jde o to, abychom se dostali také k otázkám a odpovědím, takže prosím. Já jsem tedy směřoval k tomu, že Trinidad a Tobago se zavázalo k dialogu na vysoké úrovni, k celému tomu procesu, o kterém zde hovoříme a náš parlament nás autorizoval k tomu, abychom tedy na té nejvyšší úrovni v tomto dialogu pokračovali. Děkuji. Děkuji. Nyní přistoupíme ke koordinátorům. Prosím, budete mít tak jednu až dvě minuty, pokud, je to, eh, pokud to stihnete. Prosím, nepřekračujte dvě minuty. Máme zde zástupce jak výboru Ekon, tak výboru Libe. Mluvím tedy o koordinátorech, takže nejprve pan Bals za EPP. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Budu hovořit německy. Nejprve bych eh, rád poděkoval zástupcům eh, tě, tak potom opravdu se musíme pobavit o tom, tedy co s tím eh, seznamem. Děkuji za ELS nechcete slovo? Já jsem ho plně připojit k tomu, co bylo právě řečeno. Dobře, jsem rád, že souhlasíte se vším, co říkal pan Bals. Takže za SAD, za Libe, paní Sipu. No, thank oh, Mnohokrát děkuji, pane předsedo. A děkuji také za tuto výměnu názorů o těchto třech zemích. Já jsem velmi že se opravdu snaží a zavázali se splnit kritéria a zlepšit situaci. Nicméně, prozatím nevidím, že můžeme mít jistotu, že opatření budou... Když stát něco slíbí a řekne, v dubnu to bude hotové, já jim věřit nebudu. Já řeknu, dobře, udělejte to a až to hotové bude, tak si o tom promluvíme této otázky máme dobré partnerské vztahy a dobrou spolupráci s těmito třemi zeměmi. A s Tuniskem máme privilegované partnerství. A tomu bránit. A proto mám určité pochybnosti o tom, jestli můžeme hlasovat proti tomuto aktu přenesené pravomoci. Ale mám otázku na komisi. Máte alespoň při... A proto mám určité pochybnosti o tom, jestli můžeme hlasovat proti tomuto aktu přenesené pravomoci. Ale mám otázku na komisi. Máte alespoň připravují výbory Libe a Ekon. Děkuji. Další koordinátor za Ekon je pan Jamusa za ALDE. EKR. Ne, ne, ne, já jsem se eh, rozhodl za každého koordinátora na každém seznamu jednotlivých výběrů, ale ne všichni ví, eh, koordinátoři tady jsou. Říká řečník ještě nehlásil o slovo, takže klidně můžete dát slovo někomu jinému. Ano, takže další eh, koordinátor za ale nemá v tuto chvíli slovo. Říkám to správně nebo ne? Omlouvám se vám. Takže jdeme k dalšímu koordinátorovi za výbor Ekon. Ne, Tremuza Ponluke. Takže pan Tremoza jako první. Můžete prosím vás promluvit? Ne, ne, ne, mně to jedno, v jakém pořadí budeme hovořit, ale chci říci, že nejdříve to bývá koordinátor za EKR a potom za ALDE, ale pokud chce hovořit pan Tremoza, tak ať hovoří, ale já jsem také koordinátorem za EKON. Já se tady do toho samozřejmě nechlo o to, aby koordinátoři hovořili jako první, ale prostě to ukončíme a budeme hovořit. Ano, pan Tremoza je koordinátorem, takže teď bude hovořit pan Tremoza. Pane Tremozo, prosím. Ne, já ale nedůvěřuji FATF, protože já jsem hovořila s, mnohy, s mnoha členy FATF, kteří mě potvrdili, že FATF dovedu si moc dobře vysvětlit, proč některé země tam jsou, některé tam nejsou. Prostě E, nevěřím, ale důvěřuji komisi a hlavně těm lidem, kteří se zabývají otázkou praní špinavých peněz a kteří také se tedy těm dvěma posledním směrnicím intenzivně věnují. A je jenom e, skopírování toho, s čím přijde FATF. To znamená, že se při, přidávám k tomu, co říkal pan uh, Luka. Možná, že bychom tady měli mít jednotlivé aktiv přenesené pravomosti, pra, pra, prav, přenesené pravomoci pro všechny státy jednotlivě. To znamená, já se ptám s otázkou na Evropskou komisi, protože abych hovořil zcela upřímně, tak já musím říci, že zcela nesouhlasím jak, jak se s tím, co, jste, eh, co bylo řečeno na začátku, protože to znělo příliš eh, byrokratické protože tady můžeme říci, jak si, že souhlasíme s tím e, prohlášením a potom to otázky e, toho konečného vlastníka, ale já tedy tady v tuto chvíli nepokládám tu otázku, protože vy už jste v podstatě na ní zodpověděla, protože pokud by tady tím kritériem byl právě ten seznam těch, eh, ten rejstřík těch konečných vlastníků, no tak bychom <laughs> samozřejmě už věděli, kdo hodně nespravedlivé vůči mnohým e, státům. A já bych tedy chtěla, aby se k tomu komise vyjádřila daleko jasněji, protože já opravdu nejsem spokojený s tím, jak jste se vyjádřili. Um, Nyní dám prostor na odpovědi komisi a třema velvyslancům. Takže nejprve komise dvě minuty, prosím. Možná tři i čtyři, nebudu to úplně počítat. Děkuji, pane předsedo. Doufám, že si ještě pamatuju otázky, pokud ne, připomeňte mi je. Takže k tomu načasování nemůžeme říci přesné datum, protože potřebujeme překontrolovat legislativu a Potom pro vyškrtnutí země eh, z tohoto seznamu musíme projít řádným řízením, což um, zahrnuje také návštěvu přímo na místě, abychom se ujistili o tom, že to dobře funguje. Takže tady jde vlastně i o uh, konkrétní kroky nejenom vůli. A potom jste se ptali na eh, vztah mezi tím eh, seznamem a naším hodnocením, my pracujeme na tom hodnocení, pracujeme na eh, metodologii a my předložíme takto první výsledky do konce roku a budou potom doplňovat seznam FATAF. Co se týče toho skutečného vlastnictví, či skutečného vlastníka, tam na to odkazují nejenom naše pravidla, ale i samotná, samotné diskuse ve FATAVu. Kalendář, podle kterého FATA hodnotí postup zemí, byl odsouhlazen a e, Tunisko e, souhlasilo s tím, že bude v tomto kalendáři. Eh, podle tohoto kalendáře tedy ty další země přijdou na řadu později, budou vyhodnoceny a pravděpodobně tedy ty země na tom seznamu objevíte později. Eh, co se týče efektů eh, uvedení na tento seznam, to není nějaké eh, punitivní. Tady jde opravdu o dodatečné kontroly, není to žádná obchodní prohibice, nezakazuje to ani pomoc, poskytování pomoci dané zemi, takže to není tak silné opatření jako některá jiná opatření. Potom eh, zda jsme měli eh, potřebné informace pro vyhodnocení. Ano, měli jsme je, prošli jsme je se. Prošli jsme si tedy všechny materiály a A podle těchto materiálů jsou tam ještě stále některé nedostatky. Tady jde třeba také vlastně o mm, význam eh, některých těchto věcí, které nejsou dořešeny. Už jsem odpověděla ohledně Libie, to je mm, o, otázka na později. A kalendář pro naše vlastní vyhodnocení e, později do konce tohoto roku. Zapomněla jsem na něco? kolika zemím se takto líbí ten seznam skutečných vlastníků celosvětově. My hodnotíme země po pořadě. FATV to také hodnoří, hodnotí po pořadě podle kalendáře, kter, na kterém jsme se shodli, takže se k tomu dostaneme. Potom máme také dohled nad nefinančním sektorem, což je vlastně jeden z těch ehm, nedostatků, které jsme identifikovali. Takže tady nejde jenom o skutečné vlastnictví. A co se týče ten samotný akt, tak my bychom tedy předložili stejně jako dnes s jedním eh, aktem přenesené pravomoci, tedy seznamem zemí, které by měly. Vy tady vlastně hovoříte o těch vodítcích pro ten finanční sektor. Ne. O e, regulaci a dohledu nad nefinančním sektorem. Nyní kolegové velvyslanci, nejprve pan ministr. Pokrok, kterého jsme dosáhli a ve kterém pokračujeme, je důležitý. Evropská komise to musí zjistit a je potřeba zajistit, že se neodchýlíme z této cesty a bude probíhat konstruktivní dialog, jako to děláme u řady dalších důležitých věcí. Šrí Lanka je země, kterou na posílení demokracie, aby se zajistilo, že hlavní bude právní řád. A v této věci jsme v neustálém dialogu s evropskými institucemi a proto bychom ocenili, kdyby se také zohlednilo, že pracujeme na mechanismu pro řešení těchto věcí, abychom plně plnili své mezinárodní. Děkuji, pane předsedo, děkuji, že jste mi znovu dal příležitost. Rád bych krátce zmínil, že od té doby, co jsem sem přijel jako velvyslanec v Evropské unii, jsme ve vztazích s Evropskou unii vždy zúrazňovali politický dialog, konzultace a koordinaci. A musíme si klást otázku, pane předsedo, jestli jsme tak opravdu postupovali. My jsme tři dny předem dostali zprávu, že máme na něco reagovat. Minulou středu. Měli jsme na to tři dny. Pokud vím, tak komise to s námi nikdy nekonzultovala já myslím, že vy jako poslanci musíte vědět, co se děje. Za druhé, to, co dělá FATAF, se tady nepopisuje správně. Je to velmi nepřesné. Pane předsedo, FATAF nikdy, nikdy nedoporučoval žádné sankce. Jak to, že pak žádáte, aby se tyto země potrestaly, když o to nikdy nežádal Fatav. A pokud vím, Trinidad a Tobago naplnil 38 ze 40 doporučení FATAV. Buď částečně, nebo převážně, nebo zcela. Takže, pane předsedo, my ty eh, povinnosti plníme. Tak a proto žádám o spravedlivý proces. Týká se to tří zemí. A já vás žádám, abyste posoudili ten proces, jestli to s námi vůbec konzultovali nebo ne a žádám, abyste se k tomu vrátili, protože my plníme 38 ze 40 doporučení a FATAP nikdy nedoporučoval sankce v průběhu tohoto procesu. Děkuji, pane Valveslanče, je to zcela jasné. Děkujeme. Pro ty kolegy, kteří sem přišli na hlasování a nezúčastnili se debaty, prosím o trpělivost ještě poprosíme pana Gualtieriho, aby nám naznačili, jak budeme postupovat. Děkuji. Nejprve bych chtěl poděkovat zástupcům vlády Tuniska, velveslanci Tobaga a Trinidadu a samozřejmě zástupkyni komise. Samozřejmě bychom byli bývali rádi, kdybychom to mohli projednat s paní komisařkou Jurovou, ale ceníme si i přítomnosti generální ředitelky. Upřímně řečeno, samozřejmě to teď musíme krátce vyhodnotit, ale upřímně řečeno, mě to nepřesvědčilo. Já tady vidím rozpory mezi tím prohlášením a prohlášením komise. Mně je naprosto jasné z toho, co jsem slyšela, z toho, co vím, že tady nejsou dotaženy dokonce určité prvky, které jsou důležité, ale sami o sobě by nebyly dostatečné k tomu, aby to NISKO dostalo takové hodnocení. Takže jde o to, kdy bylo dokončeno první hodnocení, jaká opatření už byla přijata. A pak se to překrývá s tím, že došlo jistě k implementaci určité legislativy, najali jste lidi, vydali jste vodítka. A jsou tady dvě legislativní věci, které upřímně řečeno nejsou v řadě zemí. Je to tady obtížná situace. Já myslím, že komise by měla trošku jasněji provést hodnocení a měla by jednoznačně uvést, jak by potom ty země eh, vyškrtla ze seznamů. Nevysvětlili jste nám, co znamená urychleně nevysvětlil nám, jestli do budoucna bude nějaký akt přenesené pravomoci, nebo jestli komise něco bude přidávat, takže musíme to zohlednit. Uděláme si krátkou přestávku, aby měly politické skupiny čas na to, aby neformálně všechno posoudili a potom rozhodneme, co budeme dělat, protože máme naplánované hlasování a formální hlasování musí dojít. Takže vám dám na dvě minutky čas, abyste neformálně všechno prokonzultovali ve svých frakcích a požádám zástupce komise a všechny ostatní, aby opustili sál. A za okamžik budeme pokračovat, ano? Suspension, yes, because... Takže zasedání je přerušeno, ano. Kolegové, pan Gvaltieri má na mysli, že členové, členové a političtí poradci tady zůstanou, zástupci komise a všichni ostatní odejdou. To měl na mysli. Přijmeme rozhodnutí a přistoupíme k hlasování.